Milé kolegyně, milí kolegové, srdečně vítejte. Zahájíme naše jednání. Krásné dobré ráno. Vítám vás na zasedání výboru na kontrolu rozpočtu. Dnes od 10 hodin budeme hlasovat. Program máte před sebou, žádná přání po změně jsem nedostala. Bod 2. Tady bych vás chtěla odkázat na Cont News, kde jsou také jazyky, do kterých je tlumočeno a jako vždy je naše zasedání webstreamováno. Ráda bych vás požádala, abyste si připravili hlasovací lístky, abychom v 10 hodin mohli okamžitě zahájit hlasování. Tím se dostáváme k bodu číslo 3 a to je prezentace doporučení Rady rumunským předsednictvím Rady pro udělení absolutoria za rok 2017. Srdečně vítám paní velvyslankyně rumunského předsednictví, paní Odobesko. Mě těší nás, že jste mezi námi. Slyšeli jsme, že jste teprve ve 4 ráno opustila parlament. Máte za sebou tedy dlouhou noc, takže vidíme, že rumunské předsednictví je velice efektivní. Mm, takže eh, nás těší, že navzdory té pozdní hodině, kdy jste přišla domů, se sem eh, mezi nás dostavila. Nechceme vás tady zdržovat a proto vám okamžitě uděluji slovo. Prosím pěkně. Good morning. Krásné dobré ráno, paní předsedkyně, vážení členové Evropského parlamentu, <clears throat> eh, vážení zástupci komise, dámy a pánové. Mm, je pro mne ctí hovořit před vámi, před tímto výborem o doporučeních Rady za udělení absolutoria 2017, tak jak to přijde článek 319 smlouvy. Rada přiměřuje tomuto udělování absolutoria velký význam. Je důležité, aby eurofondy byly čerpány eh, v souladu s předpisy na základě mm, dobré zprávy věcí veřejných. Rada schválila doporučení eh, eh, pro rozpočet roku 2017 12. února a také dala tato doporučení pro decentralizované agentury a výkonné agentury a smíšené podniky v doporučeních rada zdůrazňuje řadu prvků, eh, které z hlediska rady by měly být implementovány všemi účastněnými stranami bez jakékoliv prodlevy. Na jedné straně rada vítá skutečnost, že po druhé již účetní dvůr dává kvalifikované stanovisko týkající se legitimity pladeb a e, také účetní dvor vítá snížení chybovosti za minulý rok. Na druhé straně rada lituje, že odhadovaná chybovost na platbě roku 2017 2,4 je stále ještě nad rámcem stanoveného faktoru 2 Rada proto zdůrazňuje své přání uvidět další zlepšení eh, v systému finanční zprávy, aby eh, odhadovaná chybovost byla tedy dodržena eh, těmi dvěma procenty. Ale toto se netýká výdajů vzhledem k implementaci víceletého finančního rámce a vzhledem ke změnám v kontrolním systému a systému pojištění. Eh, docha, došlo k trvalé udržitelnému zlepšování během posledních let a celková chybovost pro platby se snížila v roce 2017 čtvrtým rokem za sebou členské státy a komise byly schopny zlepšit jejich systémy řízení a kontroly. A v tomto trendu se musí pokračovat. <clears throat> Samozřejmě je tady prostor pro další zlepšování, pro materiální chybovost, eh, zejména týkající se úhrad pladeb. Pravidla jsou stále ještě příliš komplikovaná, jak pro příjemce, tak pro úřady, které jsou pověřeny kontrolou a zprávou. Je třeba mít předvídatelnější rámec předpisový, aby se zabezpečil efektivní zpráva Fondu Evropské unie. Zcela eh, konkrétně rada povzbuzuje komisi k tomu, aby pokračovala ve zjednodušení, které byly zavedeny v programu Horizon 2020 aby komise i rada pokračovaly v úspěchu, které již byly zabudovány do akčních plánů. Eh, v stejném kontextu rada zaznamenává doporučení týkající se zjednodušení zavedená v rámci strategického plánování rozpočtu Evropské unie. To je také o zabezpečení toho, že rozpočet vyústí v plnění cílů Evropské unie. Musíme zabezpečit, že evropští daňoví poplatníci budou vidět, že jejich penězi se neplýtvá a že rozpočet Evropské unie přináší jasné konkrétní výsledky evropským občanům. Proto Rada podporuje doporučení Evropského účetního dvora týkající se indikátorů pro výkon evropského rozpočtu a pro eh, zlepšení uskutečňování eh, stanovených konkrétních cílů cílů politiky při posílení odpovědnosti za eh, přinášení výsledků a v rámci transparentnosti veškerých postupů. Eh, co se týče měření výkonnosti, účetní dvůr by měl pokračovat ve své zásadní práci na výročních každoročních zprávách, aby poskytoval odhadovanou chybovost pro všech, veškerou oblast výdajů. To je důležité zejména v kapitole 3 Bezpečnost a občanství a 4 Globální Evropa, kde výdaje mají rostoucí politický význam. Když se vrátíme ke způsobu financování a řízení rozpočtu, Rada dospěla k významným bodům, které stále ještě vzbuzující obavy. Máme tady stále ještě zbývající závazky a určitou toxicitu v nich. Komise chce, aby rada zlepšila své platby a aby realizovala doporučení účetního dvora týkající se využití finančních nástrojů. To je absolutně nezbytné pro zabezpečení transparentnosti a předvídatelnosti fondů Evropské unie. Takže, dámy a pánové, poté, co jsem vám přečetla návrh na udělení absolutoria, mohu eh, s uspokojením konstatovat, že Evropský parlament a rada se, jak se zdá, sdílejí stejnou analýzu i stejné obavy. A proto vítáme zlepšení, ke kterým došlo a všichni je mohou vidět. A, rádi uvidíme také dobrou zprávu Eh, dobrou práci úřadů vnitrostátních komise i rady. Samozřejmě eh, Máme tady specifický rok s evropskými volbami, ale musíme vyslat naprosto jasné poselství našim evropským občanům, našim evropským daňovým poplatníkům, že evropské fondy jsou využívány odpovědným způsobem. Děkuji vám mnohokrát za vaši pozornost. Děkujeme vám, paní velvyslankyně za toto stanovisko rady a nyní má slovo paní uh, zpravodajka Ayala Sender Ines, prosím. Eh, sea bienvenida, señora. Děkuji, vítám vás srdečně, paní velvyslankyně. A děkuji vám za prezentaci tohoto udělování absolutoria za rok 2017. Pravdou je, že se mi zdá, že rozhodnutí rady v zásadě odpovídá velkou měrou analýze, kterou jsme udělali i my v tom ohledu, že se domníváme, že budeme moci eh, doporučit eh, hlasování pozitivní pro udělení absolutoria. Třeba, že je třeba uznat, že tak, jak nám přísluší jako kontrolnímu eh, rozpoč- orgánu rozpočtu pro udělování absolutorií Evropské unie, jsme analyzovali poněkud kritičtěji Eh, právě protože máme velký zájem a to je to, co děláme vlastně během těchto let stále. Snažíme se ve spolupráci s Evropským účetním dvorem a s členskými státy postupně zlepšovat bezpečnost eh, v rámci vydávání eh, peněz evropského rozpočtu, aby všechno probíhalo korektně, dobře správně. A Eh, kromě toho to podle dohody eh, Rady a parlament pro legislativní programy a rozpočtové programy, aby tyto byly tedy pozitivním způsobem vydávány, či hrazeny, promiňte. A ráda bych se vás zeptala na ta dvě stanoviska. Třeba, že mě nepřekvapuje, eh, jak to dopadlo. Mm, víme, že z účetního dvora je vždycky specifičtější analýza toho, jakým způsobem se hospodařilo s penězi. A mm, já bych se ráda zeptala, zda byste nám mohla dát nějaké detaily diskuse s radou a jak došlo k vypracování tohoto vašeho návrhu a taky bych vám ráda řekla, že tváří v tvář budoucnosti máme veliký zájem na tom, No, kromě toho se vás si zeptat, zda sdílíte můj názor, že v tomto případě je třeba zakončit legislativní období 2014 eh, až 2020, protože tady čelíme tak trochu paradoxní situaci, eh, protože určitým způsobem abych to řekla tak, že jak si vyjednáváme rozpočet pro to, co se bude dít po roce 2020 a pracujeme v parlamentu na právním základě toho, aby ten, na víceletém finančním rámci, ale chybí nám ze strany komise a vidíme, že někteří členové, mm, jak si toho žádají více, nám chybí určit té politické reference týkající se strategie Evropské unie po roce 2021. Takže tady tak trochu žijeme z toho, co bude do roku 2020, ale prostě docela rádi bychom už také eh, měli tady požadavky, zejména v rámci vyjednávání rozpočtu na základě politické strategii pro eh, roce 2020. Já si myslím, že to teď potřebujeme znát. Ehm, na to jsem si tedy chtěla zeptat, a zda byste nám tedy mohla říct, jakým způsobem ze strany předsednictví rumunského mm, třeba jste hleděli na ještě určité aspekty budoucnosti politiky soudržnosti eh, ve vztahu s Brexitem ehm, Taky bych se vás ráda zeptala, zda nás můžete ujistit o tom, že budoucnost implementace evropského rozpočtu neutrpí e, tímto typem konjunktury, která je závažné a může vytvořit mnoho problémů. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Prosím o odpověď. Děkuji vám za váš komentář a taktéž za dotaz. Ráda bych zdůraznila, že členské státy, konkrétně Nizozemsko a Švédsko, ocenili, že míra chybovosti se oproti loňskému roku zlepšila a že tedy Eh, účetní dvůr že účetní dvůr, pokud, je řád, pokud jde o řádnost eh, účtů a operací, udělil eh, tedy záporné stanovisko. Evropský účetní dvůr nebyl schopen tedy uh, uda- vydat stanovisko bez výhrad k evropskému rozpočtu. Chybovost zůstává stále nad dvouprocentní hranicí, která je hranicí přípustnosti. Švédsko tedy poprvé po mnoha letech se zdrželo při hlasování, protože uznává tedy eh, snahu členských států a komise v tomto ohledu. Hlavní důvod opozice k tomuto eh, absolutoriu spočívá v tom, že eh, tedy bychom měli být velmi obezřetní vzhledem k tomu, že rok 2017 byl pilotním rokem vzhledem k nové metodologii a vzhledem k malé úrovni, nízké úrovni přijatých eh, plateb nebo výdajů. Podle eh, jejich názoru by byla celková úroveň nižší než v minulých letech vzhledem eh, k nižší celkové úrovni výdajů v roce 2017. V roce 2018 ta eh, míra pravděpodobně vzroste. Jak už jsem řekla, rok 2017 byl rok zvláštní, nejenom proto, že je uprostřed období víceletého finančního rámce, ale také v důsledku změn, které byly zavedeny v rámci rámci eh, prohlášení o věrohodnosti. Účetní dvůr zavedl tedy nový přístup a poprvé eh, kontroloval balíčky předložené členskými státy pro současné programové období. Výsledkem je to, že eh, objem kontrolovaných výdajů v dotyčné oblasti byl mnohem nižší než v minulých letech. Nicméně eh, vítáme skutečnost, že odhadovaná chybovost, o které hovoří soud a které se, nebo účetní dvůr a která se eh, týká eh, tedy plateb po třetí za sebou klesla. Vy jste také zmínili to, jak předsednictví bude nakládat s víceletým finančním rámcem a především s těmi eh, návrhy pro jednotlivá odvětví. Já se domnívám, že za rumunské předsednictví můžeme říci, že je nesmírně důležité, abychom se snažili u těch odvětvových návrhů tam, kde máme mandát od rady, abychom se snažili vyjednávat, abychom se snažili shodnout parlamentem a abychom tedy prakticky zajistili změní textu. Eh, eh, my tady v některých věcech zatím nemáme mandát k vyjednávání. Eh, je potřeba se tedy shodnout na číslech je potřeba, aby většina textu byla odsouhlasena oběma institucemi tak, institucemi, tak abychom následně tedy mohli zrychlit schvalování. Bude to mít pozitivní dopad na provádění. Pokud jde o soudržnost jako takovou, tak včera jsme e, měli zasedání, zasa, začali jsme trojstraná jednání s parlamentem o několika blocích. U nichž tedy máme mandát rady a Eh, to znamená, že i v radě velmi intenzivně pracujeme na tom, abychom získali mandát k jednotlivým bodům týkajícím se víceletého finančního rámce, tak abychom vůbec mohli vyjednávat. A musím říci, že jsme pod velkým tlakem, protože eh, máme velmi, omezené čas, eh, velmi omezený čas na jednání s parlamentem. Chceme tedy zajistit znění pro jednotlivé návrhy za jednotlivé sektory. Děkuji. Děkuji. E, ty e, Výzvy, které před námi jsou, jsou naprosto jasné. Pan Petr Sarvama, děkuji. Děkuji paní předsedkyně a děkuji také předsednictví za to, že tu je dnes mezi námi. Mám jednu konkrétní otázku, která se týká víceletého e, finančního rámce a s tím zpětých bodů. Jde o všeobecné nedostatky v oblasti právního státu. Zajímalo by mě, Eh, jaká je v tuto chvíli pozice rady, proč o tom v tuto chvíli nic neslyšíme. Protože pokud jde o parlament, tak je to naprosto klíčová priorita mezi ostatními body. Děkuji, děkuji za tento komentář. Právní stát, rada nahlíží ze dvou stran. Je to součástí negoboxu, ale zároveň tu máme sektorální legislativní návrhy. Včera eh, jsme na Radě pro všeobecné záležitosti o této věci diskutovali. Diskutovali jsme o tom, jakým způsobem si naplánujeme naší práci, protože eh, v Radě zahajujeme diskuzi o negoboxu a eh, již jsme vedli několik diskuzí na úrovni pracovní skupiny eh, Koreperu a včera na úrovni ministrů. Šlo o to, abychom zkrátka připravili Negobox pro jednání našich eh, představitelů, tak jak jsme se na tom v prosinci shodli. Pokud jde o ty sektorální návrhy, které se týkají právního státu, tak to je na programu naší práce a prakticky řečeno jsme na tom začali pracovat na úrovni pracovní skupiny. Naším cílem je to, abychom se v tom posunuli co možná nejrychleji a abychom tedy pokud možno měli v eh, tomto důležitém bodu legislativy mandát eh, rady. Ale ráda bych zdůraznila, že otázka právního státu jako taková je součástí negoboxu. Právě jsem slyšela negobox, tak to je opravdu velice pěkné. Naučila jsem se ten nový výraz. Sama bych měla také několik otázek. Rada uvádí, že kladete velký důraz na podrobnost a obsah té eh, zprávy účetního dvora, snížení eh, těch eh, vzorků pro jednotlivé rubriky jsou důležité, ale to budeme mít, mít dopady i pro práci účetního dvora z úspora zdrojů. To je všem zúčastněným naprosto jasné, co to znamená. To znamená, že budeme dostávat mnohem méně těch zvláštních zpráv a e, do těch ročních zpráv poplyne mnohem více strojů A mě by zajímalo, jak probíhá debata e, z pohledu rady. To je má první otázka. A druhá, teď je únor 2019 a my hovoříme o e, rozpočtovém období 2017 a snažíme se vždy získat čas udělení absolutoria, aby mělo být vždycky v tom roce plus plus 1, takže bychom eh, rádi ukončili to řízení za rok 18, ale to hodně závisí na radě. Víme, musíte dělat spoustu úkolů, je to složité, víme, eh, jak je to rozmanitá zátěž eh, pro radu, ale aby naše práce byla efektivní, pokládáme za důležité, abychom doporučení rady dostali v tom roku N plus 1, abychom mohli v tom roce ten rok uzavřít. My hlas hlasujeme o zprávě udělení absolutoria o komisi a o agenturách a vůbec nemůžeme vzít v potaz, co nám rada sděluje. Eh, protože eh, ten časový harmonogram nám to eh, nedovoluje, abychom vážně se zabývali doporučeními Rady a také k tomu patří to, že eh, se parlament stává jedinou institucí udělující absolutoria, proti tomu nic nemáme. Ale co tedy můžeme udělat? Co může udělat rada, abychom ta doporučení dostávali dříve? A za třetí předkládat eh, doporučení, abychom udělali absolutorium komisi i agenturám. A to jsou základní instituce, ale máme ještě těch devět dalších a o tom nic nemáme. Takže eh, rada nedělá svou práci, nepředkládá doporučení pro všechny instituce. To tedy znamená, že by bylo důležité, aby eh, rada eh, přestala s tímto postupem, aby se věnovala všem oblastem, které mají zpracovávat. Já samozřejmě nechci předčítat znění smlouvy, ehm, zabýváme se eh, rozpočtovým eh, řádem a eh, jak byly založeny agentury a je třeba, aby se rada tím svým způsobem práce drželi krok s realitou v Evropské unii, protože pokládám za důležité, abychom dosáhli eh, v obsahu určitého pokroku eh, pokroku, jak se bude tedy udělovat absolutorium. Měli bychom dostat doporučení ke všem oblastem leda, že by eh, rada tomu nepřikládala žádný význam, ale to by také nebylo správné. Chtěla byste k tomu prosím něco říci? Děkuji. Děkuji. Jak jsem se již o tom zmiňovala, účetní dvůr se zabývá tou podstatnou prací, těmi zprávami, kromě toho těmi speciálními zprávami a zabývá se odhadovanými mírami chybovosti v rámci současného i příštího finančního víceletého rámce a to je velice důležité pro rubriku 3 a 4, kde eh, ty eh, výdaje eh, jsou z politického hlediska mnohem důležitější z hlediska institucí. Přijali jsme doporučení k těm výkonovým agenturám a současně e, e, e, máme zde také doporučení pro komisi, co se týče těch dalších připomínek, tak teď jsem si poznamenala. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Je to škoda. Víme, že situace v radě je složitá ale přece by mohlo být elegantní řešení, jak bychom všichni mohli pokročit dále, aniž bychom se museli odklánět od právní pozice, kdy prostě se eh, prakticky podíváme, jaká je situace a kdy eh, vydáte doporučení. To by bylo opravdu vhodné, alespoň pro ty instituce EU, o které se musíme sami postarat, Evropský soudní dvůr, účetní dvůr i o další orgány. Pokud eh, eh, rada chce být tím orgánem, který vydává doporučení, tak je vydávat musí, jinak se může stát, že se také rozhodneme udělení absolutoria i bez těch doporučení paní kolegyně Aleja Sender by chtěla ještě jednou vystoupit, prosím. Ano, děkuji mnohokrát. Pokud se nikdo jiný nehlásí o slovo, ráda bych navázala na to, co jsem již říkala. A možná se to pokusím ještě doplnit. Ráda bych také navázala na to, co nám sdělila zástupkyně rady eh, také v souvislosti s přípravou příštího víceletého finančního rámce. Ráda bych položila konkrétní otázku. V mnoha případech se stávalo, že jsme potřebovali převést prostředky z fondu soudržnosti ve prospěch jiných projektů, řekněme to takto, eh, evropských projektů, eh, celoevropských, které se méně týkaly jednotlivých zemí. A vy, jakožto představitelka rady, eh, u takovýchto rozhodnutích hrajete specifickou roli a já bych se tedy ráda zeptala, protože včera jsme zahájili to jednání, zda máte v úmyslu zajistit, abychom netrestali úspěšné programy, které již přinesly dobré ovoce a které měly eh, teritoriální aspekty. Programy, které se ale eh, nevyplácely z eh, prostředků fondu soudržnosti. Chcete tam zachovat více prostředků a máte také v úmyslu v budoucnosti financovat eh, programy, které eh, by se měly ukončit v průběhu roku 2020, myslím zejména na odvětví dopravy. A na převod z nástroje pro propojení Evropy. To jsou prostě přeshraniční projekty, které jsou velice důležité pro EU, kdy jde o dopravu, o energetiku a o digitalizaci Evropy. To by mě zajímalo, protože to bude mít také vliv na naše hlasování. A za druhé, Asi nás to nepřekvapí, ale v oblasti občanské společnosti a bezpečnosti hraje určitou roli migrace a účetní dvůr tady dnes konstatoval vysokou eh, míru chybovosti, když ty prostředky byly eh, vynaloženy v malé míře za těchto okolností to bylo ale obtížné, když pomyslíme na uprchlíky a problémy migrace, tak se ptám, jak se díváte na požadavky Evropského účetního dvora, protože je třeba provést určité důležité práce a potom Eh, se tu zase objevují problémy s tou mírou chybovosti. Um, for... Děkuji za vaše připomínky. Jak jste říkala, fond soudržnosti a také nástroj pro propojení Evropy. To jsou eh, velice eh, důležitá témata pro naše předsednictví. Eh, budeme usilovat o získání mandátu, abychom mohli zahájit jednání s parlamentem, ale určité části eh, z Fondu soudržnosti i z nástroje pro propojení Evropy, tedy transfer prostředků je politicky eh, citlivý, protože tedy ta takzvaná, ta slavná negombox eh, ukazuje, že jsme se připravovali na jednání s představitelů států a připravili jsme čísla, takže převod těch prostředků se momentálně musí projednávat na úrovni Evropské rady a nicméně jde o velice důležitou záležitost a budeme se eh, velice snažit o předložení legislativního návrhu. Tento převod prostředků by se měl ale projednávat v rámci negoboxu na radě. Dále k co se týče programů eh, na podporu občanství. Myslím, že jsem se již o tom eh, zmiňovala a prakticky jsem eh, i zdůraznila jeho důležitost. Domnívám se, že účetní dvůr by měl pokračovat ve své činnosti. co se týče okruhu 3. Ty auditní vzorky, které byly pod úrovní, co se týče té chybovosti, E, e, rada se snaží doporučit, aby se tedy v praxi takto e, vypočítávala míra chybovosti v budoucnosti, takže to bude tedy předmětem toho doporučení do budoucnosti. Účetní dvůr, když se dělají zvláštní zprávy a abychom ušetřili zdroje, aby nedocházelo k eh, té eh, záměně mezi okruhem 3 a 5, co se týče míry chybovosti. Ale pokud by to bylo jako dříve, tak by to mělo dopady na práci účetního dvora i na naši vlastní práci. Já vám děkuji. Tím jsme dospěli eh, ke konci rozpravy. Vážíme se vaší návštěvě. Víme, že vaše situace není snadná. Nicméně bych eh, si přála, kdybyste eh, si sebou odnesla tyto otázky, protože chceme pokročit dále při udělování absolutorii. Měl by to být takový eh, proces, který budou všichni zúčastněné strany brát opravdu vážně. Velice vám děkuji za návštěvu, přeji vám nadále úspěšné předsednictví a děkuji vám. Thank you very much. Děkuji za tuto užitečnou výměnu názorů. Odnesu si sebou na radu všechny otázky, které zde zazněly. A jsem ráda, že sdílíme ty eh, podobné obdavy a chceme vytvořit eh, praktickou nějaký základ, abychom eh, dostávali stanoviska bez výroku od, eh, soudního, od účetního dvora. Budeme hlasovat od 10. hodiny. Zatím bych chtěla pozastavit naše jednání. Prosím, aby všichni ano, máme teď přestávku na kávu. V 10.00 začíná hlasování přijďte sem, prosím, všichni, pokud budete potřebovat členy k hlasování. Takže přerušuji schůzi do 10. hodiny a děkuji.

good morning. Dobré dopoledne. V 10 hodin začneme s hlasováním. Bohužel jsme nemohli začít dříve. Eh, začínáme udělením absolutoria komisi. Spravodajkou je paní Ayala Sender. Přeje si eh, něco říci? Ne. Chci jenom poděkovat všem za výbornou spolupráci a za pozitivní spolupráci s nejrůznějšími stínovými zpravodaji. Také dovolte, abych poděkovala sekretariátu výboru a samozřejmě také skupině SAD, jakož i skupině dalších politických skupin. Děkuji vřele všem všem a myslím si, že jsme dobře pracovali. Yeah, this is the big moment. Ano, to je tady velký okamžik, kdy jsme sjednoceni a nyní tedy pozměňovací návrhy 3, 4, 5, 6. Kdo je pro? Budeme to dělat elektronicky. Musí to být elektronicky. Hlasování je zahájeno. The vote, the, the vote is closed. Hlasování končí. Nefunguje to? Dobře, tak si prosím vezměte jiný strojek. Začneme tedy ještě jednou. Zahajuji hlasování. 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Tři, čtyři, pět, šest. Pane Klinci, měl byste taktéž hlasovat. Vy jste jediný, kdo zatím nehlasoval. Děkuji, hlasování končí. 20 vůči dvěma hlasům. Děkuji vám. Číslo 1. Prosím, hlasujte uh, zvednutím ruky. Pro, proti, zdrželi se. Číslo 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Dobře, takže prověříme. Prověříme to. Není tu problém s hlasováním. EPP má 9. A nyní tedy jmenovité hlasování o udělení absolutoria. Hlasování je zahájeno. Hlasování končí. 20 vůči dvěma, absolutorium je uděleno. A nyní tedy můžeme přistoupit k usnesení. Budeme pokračovat usnesením. Která stránka to je? Bod číslo 9. Návrh usnesení, bod číslo 9 na vašem hlasovacím seznamu. Nejprve o všech kompromisech. Nejprve budeme hlasovat o všech kompromisech a e, následně o pozměňovacích návrzích, které nejsou pokryty. Našli jste to, e, ten návrh usnesení, je to bod číslo 9, e, stránka 6 nebo a 7 hlasovacího seznamu. 6 a 7, strana 6 a 7. Našli jste to, kompromis číslo jedna, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis číslo dvě, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis tři, pro,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 To bylo tedy velmi dobré. 23 lingvistické opravy, o tom nemusíme hlasovat. A nyní 44 eh, odstavec 6. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 45 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 46, 40, 45. Dobře, zahajujeme kontrolní hlasování. Hlasování končí. O, 18 proti, 5 pro, 46 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 48 pro, proti, zdrželi se, to raději prověříme. Hlasování končí a je to přijato. 49 pro, ne. Omlouvám se, 50 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 41 s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Omlouvám se, nebylo to 41, ale 51. Bylo to 51. 52 pro,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 proti, zdrželi se, přijato 76 pro, proti, zdrželi se, přijato. Raději to prověříme. Je to zamítnuto. 76 byla zamítnuta, 77 pro, 77 kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, raději prověříme 77. Hlasování končí a je to zamítnuto. 78, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 79 jsou s tím pozměňovacím návrhem, nejsou námitky, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel je to e, zamítnuto, ale raději to prověříme, takže 79. Hlasování končí, je to zamítnuto. 80, nebudeme hlasovat, technická změna 81, 82, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je to přijato. 84, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Raději to prověříme. Prověříme 84. Hlasování končí. Je to zamítnuto. 85, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 86, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 87, kdo je pro, kdo je proti, přijato 89, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 90 pro, proti, zdržel se. Raději prověříme 90. Prověříme 90. Jeden poslanec FSD je navíc. Je to přijato. Je to přijato. 91 pro, proti, zdrželi se přijato. 97. 97, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? 98. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato 99. Pro? Proti? Zdrželi se? Raději prověříme 99. Ninety and it is adopted. Schváleno. 107 pro proti, zdržel se přijato 108 pro, proti, zdržel se přijato 109 pro, proti, zdržel se přijato 110 pro, proti, zdržel se přijato 111 pro. Dvě části, omlouvám se. První část pro, proti, zdržel se přijato, druhá část pro, proti, zdržel se, takže kontrola druhé části. Zamítnuto. 112 pro, proti, zdržel se přijato. 113 pro, proti, zdržel se přijato. 115 pro, proti, zdržel se přijato, 117 pro, proti, zdržel se kontrola, kontrola 117. Ještě jeden hlas chybí kontrola ukončena, přijato 118 pro, proti, zdržel se, přijato 119 pro, proti, zdržel se, přijato 122 pro, dvě části, pardon, první část pro, proti, zdržel se, zamítnuto, druhá část pro, proti, kontrola druhé části, zamítnuto. 123 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 124 odpadá, 125 pro, proti, kontrola 125. Takže zamítnuto. 127 tři části, první část pro, proti, zdržel se přijato, druhá část pro, proti, zdržel se přijato, třetí část pro, proti, zdržel se přijato, 128 pro, proti, zdržel se přijato, 129 ústní pozměňovací návrh bez námitky pro, proti, zdržel se přijato. 140 8, 148 pro, proti, zdržel se přijato. 152 pro, proti, zdržel se kontrola 152. Přijato. 154 pro. Proti zdržel se přijato 155 pro. Proti zdržel se přijato 156 a 50, 157 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 158 pro, proti, zdržel se přijato, 160 pro, proti, zdržel se kontrola 160. Takže přijato. 161 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 162 pro, proti, zdržel se, přijato. 164 s ústním pozměňovacím návrhem. Ústní pozměňovací návrh je odmítnut, takže pozměňovací návrh je jako takový pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 165 pro, proti, zdržel se, přijato. 166 se nehlasuje, 169 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 170 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 171 pro, proti, zdržel se, přijato, 172 ve třech částech, první část pro, proti, zdržel se, kontrola první části, já myslím, že to bylo přijato, než jsem si jistá. Přijat. Druhá část pro. Proti zdržel se zamítnuto. Třetí část pro. Proti zdržel se přijato. 173 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 174 pro, proti, zdržel se, přijata. 175 eh, s ústním pozměňovacím návrhem. Není námitky? Takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu. Pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. 176 pro, proti, zdržel se přijato. 177 pro, proti, zdržel se přijato. 178 pro, proti, zdržel se přijato. 181 pro, proti, zdržel se, přijato, 182 pro, eh, teda pardon, ve třech částech, první část pro, proti, zdržel se, přijato, druhá část pro, proti, zdržel se, zamítnuto, třetí část pro, proti, zdržel se, přijato. 183 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 184 pro, proti, zdržel se, přijato, 185 pro, proti, zdržel se, přijato. 189 ve dvou částech. První část odpadá, druhá část pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 194 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 198 pro, proti, zdržel se, přijato. 199 <clears throat> pro, proti, zdržel se, přijato. Oddělené hlasování 93 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. 200 pro, proti, zdržel se přijato. 203 pro, proti, zdržel se přijato. 201 pro, proti, zdržel se přijato. 202 s ústním pozměňovacím návrhem bez námitky pro, proti, zdržel se přijato. 204 pro, proti, zdržel se přijato. 205 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdržel se přijato. 206 pro, proti, kontrola 206. Odpadá, omlouvám se. 207 pro, proti, zdržel se Přijato. 208 pro, proti. Kontrola 208. Takže přijato. 209 pro, proti, kontrola 209. Všichni zvedli ruce. Přijato 210 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 211 pro. Proti. Zdržel se přijato. 212 pro. Proti. Zdržel se. Kontrola 212. -ky. Ještě jeden hlas nám chybí a pak přidáme kontrola. Skončila, dobře. Přijato 213 pro, proti, zdržel se to 214, pro, pardon, 15 pro. 214 omlouvá se paní předsedkyně pro, proti, zdržel se přijato 215 pro, <clears throat> proti, zdržel se přijato 216. 215, dobře. Kontrola. Přijato. 216 pro, proti, zdržel se přijato. 217 pro, proti, zdržel se přijato. 221 pro, proti, 221 pro, proti, zdržel se přijato, 223 pro, proti, zdržel se schváleno. Kontrola 223. Takže přijato. 224 pro, 224 pro, proti, zdržel se přijat 225 pro, proti, zdržel se zamítnuto 226 a 27 pro, proti, zdržel se přijato 228 pro, proti, zdržel se zamítnuto 230 pro, proti, zdržel se zamítnuto 232 pro, proti, zdržel se schváleno. 235 pro, proti, zdržel se přijato. 238 pro, proti, zdržel se. Kontrola 238. Přijato. 239 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 240 pro, proti, zdržel se přijato, 241 pro, proti, zdržel se. Myslím, že to bylo přijato, ale kontrola. 241. Přijato. 242 pro, proti, zdržel se přijato, 243 pro, proti, zdržel se přijato, 244 pro, proti, zdržel se přijato, 245 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 249 pro, proti, zdržel se, přijato, 250 pro, proti. Takže kontrola 250, přijato. 251 pro, proti Odpadá. 251 odpadá. Ale 250... 252. Vy chcete 251 pro, proti, zdržel se, přijato. 2 pro, proti, zdržel se přijato. 8 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 6 pro, proti, zdržel se přijato. 8 pro, proti, zdržel se přijato. 1 pro, proti, kontrola 271. 2, 7, 1. Konec kontroly. Zamítnuto. 2, 7, 2 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 2, 7, 3 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 2, 7, 4 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 2, 7, 5 pro proti, zdržel se přijato, 276 pro, proti, zdržel se přijato, 32 pro, proti, zdržel se zamítnuto. A teď se dostáváme k hlasování ve výborech AFET 1 pro, proti, zdržel se. AFET 4 pro, proti, zdržel se, přijato. Deve od jedničky do šestky. Jedna a šest v loku pro, proti zdržel se přijato. Sedm deve pro, proti zdržel se přijato. Deve osm pro, proti zdržel se. Kontrola deve osm. Je to jasně zamítnuto, omlouvám se. 9 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 90 pro, proti, zdržel se. Kontrola 90. Přijato. 9 11 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 9.12 pro, proti, zdržel se přijato, 9.13 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 9.14 pro. Dobře, 9.13 kontrola. Přijato. 9.14 pro proti, zdržel se přijato DV15 pro, proti, zdržel se zamítnuto DV16 pro, proti, zdržel se zamítnuto DV17 pro, proti, zdržel se přijato DV18 pro, proti, zdržel se zamítnuto DV19 pro, proti, zdržel se. Kontrola DV19. Bylo to přijato, domnívám se. Přijato. 9.12 se nehlasuje. Empl 1 pro. Proti, zdržel se, zamítnuto. Empl 3 pro. Proti, zdržel se, přijato. Empl 6 až 9, můžeme to hlasovat v bloku. Empl 6 pro, proti zdržel se přijato, Empl 7 pro, proti zdržel se přijato, Empl 8 pro, proti, zdržel se přijato, Empl 9 pro, proti, zdržel se přijato, Empl 12 pro, proti, zdržel se přijato, NV1 eh, pro, proti, zdržel se, zamítnuto 2 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 3 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 4 NV a 5 NV4 pro, proti, zdržel se přijato, NV5 pro, proti, zdržel se přijato. NV6 pro, proti, zdržel se přijato, NV7 pro, proti, zdržel se přijato, NV8 pro, proti, zdržel se přijato, NV9 pro, proti, zdržel se zamítnuto, NV10 pro, proti, zdržel se zam... schváleno, NV11 pro, proti, zdržel se přijato. Můžeme hlasovat NV12 až 15? NV 12 až 15 pro, proti, zdržel se zamítnuto, NV 16 pro, proti, zdržel se přijato, NV 17 pro, proti, zdržel se přijato, TRAN 3 pro, proti, zdržel se přijato, TRAN 4 pro, proti, zdržel se zamítnuto, TRAN 5 ve dvou částech, první část pro, proti, zdržel se přijato, druhá část pro, proti, zdržel se zamítnuto. Tran 6 ve dvou částech. První část pro proti zdržel se přijato, druhá část pro proti zdržel se zamítnuto. Tran 7 pro, proti zdržel se přijato, Tran 8 pro, proti zdržel se přijato, Tran 9 eh, zamítnuto, 10 až 13 bloku pro, proti zdržel se přijato stran 14 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 15 pro, proti, zdržel se přijato, 16 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 17 pro, proti, zdržel se přijato. Regi 10 pro, proti, zdržel se přijato. Agri 2 pro, proti, zdržel se přijato zamítnuto, a agri 3 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, <clears throat> blok 5 až 10, agri pro, proti, zdržel se, přijato, agri 13 pro, proti, zdržel se, přijato, 15 pro, proti, zdržel se, 14 ještě pro, mm, zdržel se, přijato. A teď blokova, blokovalo hlasování pro proti, zdržel se zamítnuto peš. 3 pro, proti, zdržel se, přijato, p 6 pro, proti, zdržel se, p 7 pro, proti, zdržel se, přijato, kult 1 pro, proti, zdržel se, přijato 2 pro, proti, zdržel se, přijato 3 pro, proti, zdržel se, přijato, e, zamítne to, 4 až 5 blok pro, proti, zdržel se, přijato 6 a 7 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 8 pro, proti, zdržel se. Schváleno 9 pro, proti, zdržel se. Přijato 10 pro, proti. Zamítnuto 11 až 13 bloků pro, proti, zdržel se. Přijato 14 až 17 bloků pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Libe je pokryto, FAM 1 až 4 v bloku, pro, proti, zdržel se přijato, 5 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 6 pro, proti, zdržel se, přijato. Ne, kontrola FAM 6. Takže zamítnuto. FAM 7 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. FAM 8 pro, proti, zdržel se zamítnuto, FAM 9 pro, proti, zdržel se zamítnuto, FAM 10 pro, proti, zdržel se, kontrola FAM 10, já se snažím být milá, eh, protože to je seznam EPP ve výboru FAM, zamítnuto, no, tak jim to aspoň řekněte. FAM 11 pro, proti, zdržel se zamítnuto, FAM 12 pro, proti, zdržel se zamítnuto. A teď hlasujeme o usnesení jako celku. Zahoj hlasování elektronicky. Takže srdečně blahopřejeme paní zpravodajce. Opravdu ti, Ines, děkujeme za všechny kompromisní návrhy, které nám velice usnadnily hlasování. A teď budeme hlasovat o zprávě o e, Evropském účetním dvoře. Chci k tomu prosím vystoupit. Zpravodaj jediná věc je ta, že chci poděkovat e, účetnímu dvoru a um, svým zpravodajům, stínovým zpravodajům za tu specifickou zprávu a doufejme, že v příštím období se nám podaří nalézt eh, lepší cestu, jak řešit tuto speciální zprávu. Děkuji mnohokrát, já mohu jenom souhlasit. Takže unblock eh, pozměňovací návrhy 2 až 5, 2 až 5, ne?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 Můžeme sedmičku také ověřit, omlouvám se, ale myslím, že byl přijat. Ano, byl přijat. Osm, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Devět, pro, ano, ověříme osmičku. Osmičku. Stále ještě chybí jeden hlas. Takže zamítnuto. Devět, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. deset pro, proti, zdržel se, přijato. Dvanáct, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. třináct pro, proti, zdržel se, přijato. čtrnáct pro, proti, zdržel se, zamítnuto. patnáct pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 16 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 17 pro, proti, zdržel se, přijato. 18 pro, proti, zdržel se, přijato. 19 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 20 s ústním pozměňovacím eh, návrhem po dvou částech, žádné námitky tedy tu jednu část. Hlasujeme teď o pozměňovacím návrhu 20 pro, proti ústní 20 s ústním pozměňovacím návrhem, kde pro, proti, zdržel se zamítnuto. 21, kde pro, proti, zdržel se zamítnuto. 22, kde pro, proti, zdržel se zamítnuto. 23 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 24 pro, proti, zdržel se, přijato 25 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 26 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 27 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 28 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 29 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 30 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 31 pro, proti, zdržel se, přijato. 32 pro, proti, zdržel se, přijato. 33 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 34 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 35 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 36 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 37 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdržel se, přijato. 38 pro, proti, zdržel se přijato. 39 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 40 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Odstavec 152 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdržel se přijato. 41 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 42 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 43 pro, proti, držel se zamítnuto. 44 pro, proti, držel se zamítnuto. 45 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 46 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 47 pro, proti, zam... 48 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 49 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 50. Tedy 49 ověříme, zahajuji hlasování. Přijato, omlouvám se, říká paní předsedkyně. 49 byl přijat, 50 pro, proti, zdržel se, přijato. 51 pro, proti, zdržel se, přijato. 52 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 53 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 54 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 55 pro, proti, zdržel se, přijato. 56 pro, proti, zdržel se, přijato. 57 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh číslo 1 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A nyní eh, z práva zahajují hlasování. Končím hlasování 21 vůči třem. blhopřejí zpravodajce. Budeme pokračovat udělením absolutoria parlamentu. S paní Schmidt je zpravodajkou. Chtěla by vystoupit, není tomu tak? Jsou všichni schopni pokračovat v hlasování? Pozměňovací návrh 1 a 2. Odložení udělení absolutoria. Omlouvám se 1 a 3. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Teď budeme tedy hlasovat o udělení absolutoria. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. 20 vůči 4 hlasům, děkuji. A nyní usnesení pozměňovací návrh 4, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 5, kdo je pro, proti, zdržel se. Můžeme ověřit pětku? Takže návrh byl přijat. 6, kdo je pro? proti, zdržel se zamítnuto. Kompromis 1, kde pro, proti, zdržel se přijat. 10, kde pro, proti, zdržel se zamítnuto. 10 ověříme. Hlasování je u konce a návrh byl zamítnut. Kompromis 2, kdo je pro? Proti zdržel se přijat. 13, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 3, pro, proti, zdržel se, přijato. 16, kdo je pro, proti, zdržel se, můžeme ověřit číslo 16. Kontrolní hlasování je u konce a výsledek zamítnuto. 17, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 21, kdo je pro? Omlouvám se, říká paní předsedkyně. Kompromis 4, kde je pro, proti, zdržel se přijat. 21, kde je pro, proti, zdržel se přijat. 22 a 23, kde je pro, proti, zdržel se přijato. 24 eh, s tím odkazem eh, pro, proti, zdržel se zamítnuto. 25 pro, proti, zdržel se, přijato. 26 pro, proti, zdržel se, přijato. 27 odpadá. 28 pro, proti, zdržel se, přijato. 29 pro, proti, zdržel se, přijato. 30, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 31 pro, proti, zdržel se, přijato. 32 Ověříme číslo 31. Hlasování je u konce přijato 32. Pro. Proti. Držel se zamítnuto. 33. Kdo je pro? Proti. držel se zamítnuto. Kompromis 5. Pro proti, držel se. Myslím, že byl přijat, ale ověříme eh, kompromis pět. Návrh byl přijat. 37. Kde pro? Proti. Zdržel se. Přijat. osm. Pro proti, zdržel se, zamítnuto. 39 pro, ne, odpadá. 39, kde pro, proti, zdržel se, můžeme ověřit kontrolním hlasováním 39. Návrh byl přijat. 40 odpadá. 41, kde pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. 42 pro? Po dvou částech, takže první část, kde pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Druhá část pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuta. 43 odpadá. Takže kompromis 6, kde pro, proti, zdržel se, přijat. 48 pro, proti, zdržel se, přijato. 49, kde pro, proti, zdržel se, přijato. 50 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 51 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 52 pro, proti, zdržel se, můžeme ověřit číslo 52. Hlasování je u konce. Návrh byl přijat 53 pro. Proti. Držel se 53 pro. Proti. Držel se zamítnuto. 54 pro. Proti. Zdržel se přijato. 55 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 56 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. 50... Dobře, ověříme číslo 56. Hlasujte, prosím. Návrh byl přijat. 57 pro, proti, zdržel se přijat. 58 pro, proti, zdržel se, můžeme ověřit číslo 58. Návrh byl zamítnut. 59 je pro, proti, zdržel se, přijat. 60 odpadá, 61 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Ověříme e, e, číslo 61. Šedesát jedna byl zamítnut. Šedesát dva pro proti, držel se, můžeme ověřit číslo 62. 62. Návrh byl přijat. tři. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. čtyři. pro, proti, zdržel se, přijato. 65 pro, proti, zdržel se, přijato. 66, 7 odpadají, 70 pro, proti, zdržel se, přijato. 71 oddělené hlasování, první část, kde pro, proti, zdržel se, můžeme ověřit první část. Myslím, že byla přijata. Přijata druhá část, kde pro? Proti? Zdržel se zamítnuta. 72, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 73, kde pro? Proti? Zdržel se kontrolní hlasování 73. 73. Přijato, omlouvám se. 74 odpadá, 75 kde pro? Proti, zdržel se, přijato. 76 kde pro? Proti, zdržel se, přijato. 77 pro? Proti, zdržel se, přijato. 78 pro? proti, zdržel se přijato. 79, první část, kde pro, proti, zdržel se přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se, můžeme ověřit hlasování k druhé části čísla 79. Zamítnuté je také přijato. 80 pro, proti, zdržel se, přijato. 81 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 82 pro, proti, zdržel se, přijato. Ověříme číslo 82. Kontrolní hlasování je u konce. Kompromis 7, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato 88. S požadavkem na jmenovité hlasování. tedy jen jiné jmenovité hlasování. Je to s ústním pozměňovacím návrhem nebo bez? Bez. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. A výsledek je zamítnuto. 89 až 91. Kdo je pro? Proti? držel se? Přijato. 92. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 93 až 95. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 96 až 98. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 99. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 100. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Ověříme hlasování k číslu 100. Přijato. 101 pro, proti, držel se. Můžeme ověřit číslo 101? Jsou to zajímavě se měnící většiny. Návrh byl přijat 102 pro, proti, zdržel se, přijato 103. Dvě části, první část je pro, proti, zdržel se, přijata. Druhá část pro, proti, zdržel se, přijata. Ano, ověříme tedy druhou část eh, návrhu 103. Hlasujte, prosím. Přijata. 104, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijata. 105 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 106 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Ověříme číslo 106, otvírám hlasování. A návrh byl zamítnut. 107, kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. 108 pro, proti, zdržel se, přijato. 109 pro, proti, zdržel se. Můžeme ověřit číslo 109? Návrh byl přijat. 110 pro, proti, zdržel se, přijat. 111 pro, proti, zdržel se. Musíme to ověřit. Když jedna skupina se nezúčastní hlasování, tak to dobře nevidím výsledek. Tak teď je jasné, bylo to, ne, bylo to přijato. Teď je to jasné, ale předtím to jasné nebylo, takže přijato. 112 pro, proti, zdržel se, přijato. 113 pro, proti, zdržel se. Můžeme ověřit číslo 113. Myslím, že návrh byl přijat, ale byl zamítnut. Podívejte na to. 113. A teď 114 pro, proti, zdržel se přijat. 115, dvě části. První část pro, proti, zdržel se přijat. ta druhá část pro, proti, zdržel se. Můžeme ověřit druhou část návrhu 115. Druhá část 115. Druhá část 115. Kontrolní hlasování končí a návrh byl přijat. 116 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdržel se, přijato. 117 pro, proti, zdržel se, přijato. 118 pro, proti, zdržel se, Můžeme ověřit číslo 118, myslím, že byl návrh zamítnut, ale nejsem si jistá. Zamítnut, ano. 119 pro, proti, 119 <laughs> pro, proti, zdržel se, přijato. 120 pro, proti, zdržel se, přijato. 121 pro, proti, zdržel se, přijato. 122 pro, proti, zdržel se přijato. 123 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 124 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 125 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Ověříme číslo 125. Zamítnuto. 125 zamítnuto. 126 pro, proti, držel se zamítnuto. 127 pro, proti, držel se zamítnuto. Ověříme číslo 127. Návrh byl, teď byl přijat když bude každý držet svého hlasování. 127 odpadá, 128 odpadá, 129 pro, proti, zdržel se přijat. 130 odpadá, 131 pro, proti, zdržel se přijat. 132 pro, proti, zdržel se přijat. 133 pro, proti, zdržel se přijat. 134 pro, proti, přijat. Kompromis 8 pro, proti, zdržel se přijat. 141, 142 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 143 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 144, 145 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 146 odpadá, 147 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 148 pro, proti, zdržel se, zamítnut. Kompromis kompromis 9, kde pro, proti, zdržel se, přijat. 166 pro, proti, zdržel se. Můžeme ověřit 166. 166. Návrh byl zamítnut. 157 pro, proti, držel se, zamítnuto. 167 pro, proti, zdržel se přijat. 168 pro eh, po dvou částech. Kdo je pro? Proti, zdržel se přijat. Druhá část pro, proti, zdržel se zamítnuta. 169 pro, proti, zdržel se přijat. 170 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Dobře, kontrolní hlasování 170. A návrh byl zamítnut. 171 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 172, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 173 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 174 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 175 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Dobře, kontrolní hlasování 175. Ano, bylo to zamítnuto. 176 pro, proti, zdržel se, přijato. 177 pro, proti, zdržel se, přijato. 178 a 179 pro, proti, zdržel se, přijato. 180 pro, proti, zdržel se, přijato. 181 pro, proti, zdržel se, přijato. 182 pro, proti, zdržel se, přijato. 183 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Ověříme 183. Návrh byl zamítnut. 184 pro, proti, zdržel se, přijato. 185 pro, proti, zdržel se, přijato. 186 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 187 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 188 pro, proti, zdržel se, přijato. 189 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 190 pro, proti, zdržel se, přijato. 191 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 192 pro, proti, zdržel se, přijato. 193 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 194 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Můžeme ověřit 194, 194 kontrolní hlasování. 194. Zamítnuto. 195 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 196 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o celém textu. Stále ještě chybí jeden hlas. Pořádně zmáčkněte tlačítko. Přijato, děkuji a blahopřeji zpravodajce. Děkuji za to, že velice dobře připravila toto hlasování. Děkuji. Děkuji. A nyní tedy absolutorium EDF. Naším zpravodajem je eh, Marko Vali. Eh, chcete se chopit slova? Můj kolega tu nemohl zůstat, je na výboru Ekon, omlouvá se, děkuje všem kolegům za odvedenou práci. My vracíme dík panu zpravodaji. Pozměňovací návrhy 1 a 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní tedy Eh, rozhodnutí o udělení absolutoria a já zahajuji hlasování, kteréž to bude jmenovité. Hlasování končí. A je to přijato 18 k 4. Nyní tady je uzavření účtu, návrh usnesení, pozměňovací návrh 5, pro, proti, zdrželi se přijato 6, pro,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 21, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 22, pro, proti, zdrželi se, přijato. 23, pro, proti, zdrželi se, přijato. 24, pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní tedy stanovisko výboru DV, DV3, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, DV4, první část pro, proti, zdrželi se, přijato, DV5, pro, proti, zdrželi se přijato, 96 pro, proti, zdrželi se přijato, 97 pro, proti, zdrželi se přijato, 98 pro, proti, zdrželi se přijato, 99 eh, pro, proti, zdrželi se přijato 10, pro, proti, zdrželi se přijato 9,11 pro, proti, zdrželi se přijato 12, pro, proti, zdrželi se přijato 15, pro, proti, zdrželi se přijato 16, pardon, pro, proti,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 Nyní jsem tedy pozvala koordinátory, aby přišli na velmi krátké mimořádné zasedání koordinátorů. Nevěděla jsem, že dopolední hlasování proběhne tak hladce. Eh, sejdeme se odpoledne ve tři hodiny, budeme udělovat absolutorium dalším, nebo budeme hlasovat o udělení absolutoria dalším institucím. Prosím tedy koordinátory, aby zůstali v sále a ostatní naopak, aby sál opustili. Končíme web streaming a končíme také zasedání celého výboru.